přivítal zde eh, první eh, skupinu eh, stipendistů z Sacharovovy Eh, Sacharových stipendistů. Eh, jsou to lidé, eh, kteří přicházejí z nejrůznějších zemí, jako je například Bělorusko, z Demokratické republiky Konga, z Guatemaly, Iránu, Jordánska nebo Kazachstánu. Mají tady dvoutýdenní intenzivní kurz v oblasti lidských práv v Evropském parlamentu v Bruselu a na Evropské univerzitě pro lidská práva a demokratizaci v Benátkách. Tento nový eh, program eh, je, eh, organizuje síť Sacharovova a jeho cílem je rozšířit nebo podpořit lidem, kteří se zase, podpořit lidi, která a, se zasazují o lidská práva. Doufám, že program pro vás bude užitečnou zkušeností. Na nyní pokračujeme v rozpravě a na dvě minuty má slovo kolega Jabor.